dovolili si za, um, zahájit eh, zasedání, které bylo přerušeno 14. dubna letošního roku. Milí kolegové, kolegyně. Většina z nás přesně jistě ví, eh, co dělali 26. dubna roku 1986. Ten den se vril do paměti všem. Před 30 lety 16, 26. dubna roku